data jsou na webové stránce, tak si je prosím vyhledejte. Další záležitost, vás informovat o tom, že konference předsedů na tomtež zasedání, tedy 3. března, schválila také kalendář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 je to stejná informace a stejný postup, který platí pro plenární zasedání pro 2012 i 2013. Další oznámení, pan John Higgins a Alan Kelly mě informovali, písemně informovali o tom, že jim eh, vypršel mandát eh, europoslanců vzhledem tomu, že byli zvoleni do irského parlamentu. Evropský parlament eh, bere tuto informaci na vědomí a v souladu s příslušným eh, článkem jednacího řádu, který se týká